pokud tady nebude dostatek eh, inspekcí, tak eh, sportovní rybolov bude velice obtížný. Děkuji a o této zprávě budeme hlasovat zítra. Nyní další zpráva je zpráva Cornelius Fisser, zachování rybolovných zdrojů pomocí technických eh, opatření. Bude hovořit paní Esteves. Děkuji, předsedo. A také bych ráda poděkoval eh, nepřítomnému zpravodaji, který eh, se zabýval eh, některými problematickými otázkami v návrhu komise. Jednou jedním je regulace podle zón, i když je tady jiná klíčová složka v společné rybářské politiky. Musíme k tomu přistupovat opatrně. Je třeba, aby eh, se regionálně regulovaly pouze technické aspekty, protože ty rámcové prvky, které eh, stanoví minimální standardy, jsou spojovány eh, se stále větším používáním komitologie. Myslím si, že komise k tomu přistupuje, protože ne, se jim moc nezamlouvá možné spolurozhodování a v nadcházející reforma a společná rybářská politika. Tady nehovoříme jen o tak nějaké politice, ale o společné politice, takže musíme se velice bedlivě e, zabývat e, možnou, e, možným znovu znárodněním nebo přílišnou teritorializací toho, co by mělo být eh, společného. Společných eh, norem, které by neměly diskriminovat eh, jednotlivé flotily ve členských státech. Samozřejmě je třeba, aby se tady řešily minimální velikosti, ale to musí být uděláno na, členské, na úrovni členských států. A to je tak všechno, ale pokud jde o rozměry ok nebo uh, Eh, možnost eh, velikosti vykládky ryb, tak to eh, by měla schvalovat parlament nebo rada. Také když se podíváte na poslanecí návrhy rybářského výboru, kterými se snažíme zajistit, aby komitologie se zabývala pouze podrobnými technickými aspekty, tak vidíte, že je třeba zajistit, aby rada Eh, stanovovala v eh, takové věci, jako jsou velikosti eh, v ok, rozsahy výmětů, v chráněné, chráněná období a tak podobně. Podobně měla by prostě existovat minimální pravidla, která budou platit v Evropě plošně. Jediný aspekt eh, tomu, toho, čemu my říkáme politika společenství, je přístup na trhu, protože eh, eh, hospodaření a inspekce nechávají prostor pro členské státy, které on, který oni potom využívají k podpoře svých vlastních flotil a k penalizaci flotil z jiných členských států. Komise se rozhodla zhomogenizovat kontrolu, ale je těžké eh, nalézt ve zbytku jejich přístupu něco jiného než eh, rozdělování, fragmentaci celé eh, politiky. A myslím si, že to ovlivňuje celou budoucnost společné rybářské politiky, která by se měla reformovat po roce 2012. Pokud jde o tu myšlenku jednotné sítě, tak myslím si, že eh, komise eh, dostala eh, tady jasně na vybranou v parlamentu dobrý, takový dobrý způsob, jak z toho ven. by bylo možné, aby rybáři měli více druhů sítí na palubě? Komise by měla o to projevit zájem, protože to byla věc, která opravdu vyvolala velký zájem na rybářském výboru. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu eh, zpravodaji, paní Fraze i rybářskému výboru za návrh eh, Mm, zprávy k zachování rybolovních zdrojů pocí technických opatření. Je to velice technická otázka a jak víte, tak technická ochrana a zdrojů e, v Atlantiku vlastně vyplývá do značné míry ze stávajících e, předpisů. E, předpisy společenství jsou rozděleny do různých nařízení. Obecná technická nařízení z roku 1998 pro sever Atlantiku, potom je tam dodatečné nařízení k treskám a potom je tam ještě jedno jedno nařízení, které také obsahuje celou řadu eh, ochranářských prvků. Kromě eh, právní složitosti, ta stávající pravidla eh, v některých případech jsou sama o sobě velice složitá a je obtížné je provádět a kontrolovat. Komise přijala návrh na nové nařízení k technickým opatřením pro Atlantik 4. června minulého roku. Ten návrh byl vypracován na základě rozsáhlých konzultací se zainteresovanými stranami a členskými státy v letech 2006 až 2007. Eh, ta pravidla jsme chtěli schrnout do jednotného legislativního aktu a tím pádem zlepšit eh, soustavnost legislativy. Eh, cílem návrhu je zjednodušit a zjasnit a zracionalizovat pravidla. Zvláště jsme věnovali pozornost zjednodušení eh, inspekcí na palubě a snížení nákladů pro rybáře. Také jsou tady další eh, pravidla k omezení výměnu, výmětu, jako je například eh, rámec pro období ochrana a který už se používá v Severním moři. Potom tady máme také rozhodnutí o v komitologii pro podrobnější technická, specifická, regionálně specifická opatření. Tento nový eh, přístup eh, není podpořen ve vaší zprávě, protože eh, s některé pozměňovací návrhy vyzývají k podrobným technickým opatřením ze strany Rady. Komise vzhledem k reformě společné rybářské politiky nechce ovšem pokračovat v tom drobném řízení z úrovně společenství. Potom jste zde také hovořili o komitologii a komise je připravena prostudovat e, tuto e, proceduru. Pro regionální technická pravidla bychom ponechali e, komitologii, ale bylo by možné v veškeré podstatné a politické otázky předat dále radě. Komise částečně přijímá pozměňovací návrhy dva a tři, které se týkají rybářského vybavení flotil a potom zejména dalších opatření k minimálním rozměrům Eh, ulovených ryb. Pokud jde o ty výměny, tak komise je pro eh, přesunutí ustanovení o specifických eh, rybolovných technikách. Je důležité omezit výměny, výměty tak, abychom eh, mohli přejít eh, z eh, pravidel, která se týkají vykládek a mm, na pravidla, která se budou, týkají, tý, které, která se budou týkat odlovu. Proto nemůžeme souhlasit s 24 a 25. Pokud, pokud jde o pozměňovací návrh 20 a o definici vedlejšího úlovku, tak to je přijatelné. Potom druhá část pozměňovacího návrhu Eh, ta je také eh, ta výjimka eh, je také přijatelná, ale ty parametry bychom si ještě museli prostudovat. Komise zejména z inspekčních důvodů chce uplatnit ustanovení o jedné síti, které by se mělo týkat většiny rybářského odvětví v Evropě. Eh, a hodlá použít, eh, povolit výjimku jenom tam, kde je to ospravedlnitelné. A to na základě eh, pozměňovacího návrhu 11. Toto by mělo být v souladu i s regionální regulací. Další aspekty návrhu komise jsou velice technické a je tam celá řada ustanovení ohledně technických parametrů v rybářský, rybářské techniky v Atlantiku. Eh, já vím, mm, že eh, jste předložili eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, návrhů s cílem zlepšit ten návrh, ale mám výhrady proti 8, 9, 12, 13, 14 a 22. Technická pravidla na základě vědeckých doporučení byla zjednodušena a usnadní inspekci na palubě a také sníží náklady pro rybáře. Komise nemůže přijmout 13 eh, a 19, protože eh, eh, nyní už platí jiná politická dohoda o, o stanovisku komise na základě vědeckých doporučení. Mohu podpořit myšlenku pozměňovacího návrhu 27 a potom a proto, když až se budou zavádět nová technická opatření, umožníme odklad subu v platnost, tak aby se rybáři mohli připravit. Znovu bych rád poděkoval eh, zpravodajům výboru za tu eh, to práci na této zprávě. Děkuji. E. Má minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Co se týče této legislativní iniciativy, tak mm, stejně tak jako zpravodaj ehm, mohu říct následující. Je pravda, že to bylo naléhavé, aby došlo k nějakému zjednodušení ehm, této legislativy, eh, ale musíme jít ještě daleko dále. A sice ve dvou konkrétních oblastech. Za prvé, výměty. Způsob, jakým budeme jednat na tomto poli, tedy zákaz jakéhokoliv výmětu principiálně, a za druhé respektování tvrdších standardů týkající se jakékoliv evropské eh, flotily, která se pohybuje v komunitárních vodách. Mm, já si myslím, že toto je důležité pro reformu společné rybolovné politiky. Děkuji, pan Kazaka. Paní Doyle. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám tato opatření, kde budeme mít eh, určitá opatření eh, v oblasti rybolovu, kdy budeme pokračovat v takzvaném odpovědném rybolovu, který bude šetrný vůči životnímu prostředí. Chceme mít maximální úlovek a přitom minimální výměty. Tyto výměty musíme maximálně snížit. Myslím si, že to je naše silná stránka, ale jsou tady dodatečné složité věci, které činí naši legislativu velice složitou. Naše legislativa musí být velice koherentní a je důležité, abychom si uvědomili, jaké teoretické a praktické znalosti zde už existují, kterých musíme maximálně využít. Co se týče naší poslední diskuse, chtěla bych od té doby poděkovat jednak panu komisaři i e, vašim spolupracovníkům, že jste se skutečně věnovali těmto otázkám i vždy jste byli k dispozici členů výboru pro rybolov. Skutečně to nemůžeme porovnat s prací vašich kolegů a jejich časem, který věnovali jiným výborům. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat paní Dol za její laskavá slova. Chtěl bych říci, že eh, s ohledem na toto nařízení komitologie má zjednodušit stávající systém rozhodování hlavně v těch velice odborných otázkách. Nicméně souhlasím s tím, že musíme mít postup, který nám umožní probrat tuto otázku na půd rady. A to jsou otázky, které jsou politické povahy. Nicméně, co se týče výmětů, musíme přijmout opatření, které budou snižovat objemy výmětů především v oblasti Severního moře a musíme mít také plán obnovy. Musíme mít další návrhy, které eh, se týkají například zákazů. To jsou určité návrhy, které se mají objevit v roce 2010 a doufáme, že bude tento návrh řešit právě touto, bude řešit tuto otázku. Konečný výsledek eh, bude, doufám, úplná eliminace výmětu. Chtěl bych poděkovat členům eh, Evropského parlamentu, především členům výboru pro rybolov, že s námi velice dobře spolupracovali a že jsme řešili velice složité otázky, které jsou často citlivé z politického hlediska. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jednu věc jste řekl. Byl byste ochoten mm, znovu promyslet eh, stanovisko komise, co se týče komitologie? To je něco, co bych chtěla přivítat. Protože tento parlament eh, v průběhu celé diskuze dokázal, že eh, to myslí mm, že nesouhlasí s tímto záměrem komise. Mm, a sice to máme v zelené knize o společné rybolovné politice. Tam je to dobře vyjádřeno. A sice Eh, jde o přístup k tématu komitologie. V zelené knize eh, máme otázku spolurozhodování a na situace vypadá tak, že parlament eh, mm, poprvé se může vyjádřit a mít spolurozhodovací moc v oblasti rybolovu. To by mohlo celý tento postup trošku prodloužit, ale myslím si, že tomu tak není. V žádném případě se celá věc nespomalí. A myslím si, že to je téma, o kterém ještě musíme dále mluvit. Hm, chápu to, co říká komisař, že eh, takovéto technicky zaměřené eh, nařízení vykazuje eh, aspekty, které mohou být vyřešeny pouze v rámci komitologie. To ne všechno lze pokrýt jen v radě. Ale to, co hm, vy tady hm, definujete jako technické aspekty a i parlament to tak říká, tady jsou rozdílná stanoviska. A na závěr, bych ráda řekla toto. Nejsem zpravodajka, eh, jsem zpravodajka v tomto tématu, ale v průběhu diskuse, kterou jsme tady vedli a také ve výboru pro rybolov, bylo vždycky dost jasné, že komise se zasazuje eh, za princip eh, kontrol. Víme, že téma kontrol je jednodušší ale máme tady problémy mm, mm, v oblasti rybolovu. Ehm, nejde jenom o kontroly, ale musíme brát v úvahu i jiné věci. Děkuji. Zítra se bude konat hlasování v poledne a teď se dostáváme k mm, šesti krátkým zprávám, které máme na programu. Rád bych ukončil práci před půlnocí, takže 10 minut na zprávu. Což je reálné, pokud budeme prezentovat